No v tuto chvíli už máme tlumočení. Už to je, už to je. Es, äh, uh, geht, die, geht die Übersetzung jetzt wieder? Funguje tlumočení, ptá se pan předseda. Ano, zařízení funguje. Eh, kolega Gajer říkal, že mě dobře pochopil i bez tlumočení. Eh, to je tím, kolegové, že jsem nehovořil příliš silným švábským dialektem. Dámy a pánové, tímto zahajujeme veřejné zasedání. Tajné hlasování našeho výboru proběhlo tak, že jsme schválili ten návrh eh, kandidátky paní Ivanovové bulharské vlády většinově, byla to velká většina, bylo 17 hlasů pro, 2 proti a 5 se zdrželo. Tímto jsme výsledek oznámili veřejně, gratulujeme paní kandidátce a přejeme jí vší kroky mnoho štěstí. A tímto už se můžeme podívat na další bod na pořadu jednání. Další bod e, se týká e, pracovního programu Evropské komise a tímto předávám Eh, nebo vítám pana Šemetu v našem výboru. V mnoha oblastech velmi úzce spolupracujeme. Jsme velmi potěšeni, že jste dnes mezi námi a eh, že eh, nám budete odpovídat na naše otázky. Je pro nás velmi důležité, abychom byli včas informováni o pracovním programu Evropské komise, tak abychom i my, jakožto přímí Ehm, zvolení zástupci evropských občanů v Evropském parlamentu mohli vyjádřit naše stanovisko, mohli vám dát důležité pokyny pro vaši práci v Evropské komisi. Z minulých eh, diskuzí a eh, také na z evropského plenárního zasedání Evropského parlamentu jste bez pochyby již pochopil, že máme některé věci, které jsou pro nás důležité. Myslíme si, že nemohou existovat žádné veřejné prostředky, eh, které by nepodléhaly absolutoriu a našemu schválování a proto doufáme, že nám Evropská komise v budoucnosti pomůže prosadit tuto otázku vůči radě. Je to pro nás velmi důležité už po mnoho let a to se týká také zasílání a zveřejňování ročních zpráv členských států po šesti letech, kdy čekáme na příslušný signál. Nyní v současném eh, řízení pro udělení absolutoria přišla informace o tom, eh, že nám budou eh, předkládány některé informace ročně a to je splnění slibu členských států. Vy jste se o to velmi zasazoval a já bych vám na tomto místě chtěl za to srdečně poděkovat. Děkuji vám za to, že jste eh, tady mm, vlastně bojoval za Evropský parlament a požadoval tyto věci. Doufáme, že realizace bude fungovat podle našich představ. V tuto chvíli již ovšem nechci eh, předjímat diskuzi, ovšem přeci jen bych chtěl zdůraznit některé body, které jsou pro nás důležité. Myslím si, že máme společný zájem, pokud jde o ochranu finančních zájmů Evropské unie. A je tady také jedna velmi důležitá otázka, kterou se v tuto chvíli zabýváme, když jednáme o rozpočtovém řádu. Jde o otázku sdílené kompetence, pokud jde o finanční prostředky, shared management. 80 konec konců 80 prostředků eh, z rozpočtu je v režimu shared management. Nyní eh, je to právě v politickém trialogu, trialogu s radou a komisí takovým eh, klíčovým tématem a náš výbor pro kontrolu rozpočtu měl tyto věci pravidelně na programu a možná, že byste se mohl vyjádřit k tomu, jak komise odhaduje situaci v této věci, neboli co chcete podniknout za komisi, abyste toto důležité téma posunuli někam dál. Ještě jednou vás srdečně vítám a máte slovo. Uh, uh, Děkuji vám za váš úvodní proslov, pane předsedo. Než eh, zahájím svůj proslov já, rád bych ukázal, že dodržuji sliby. Mám tu zde dnes balíček výročních eh, souhrnů pro ty členské státy, o kterých eh, vašemu výboru posledně nebyly poskytnuty informace a mám tu také dopis eh, generálního ředitele Voltra de FAS DG Regio, kde se definují, eh, jaká jsou pravidla pro užívání těchto dokumentů. Takže, jak jsem slíbil, zde jsou. Takže, vážený pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně, na začátek mi dovolte poděkovat vám za pozvání k vám. Myslím si, že tato výměna názoru představuje naprosto zásadní součást dialogu mezi našimi oběma institucemi. Pokud jde o nástávající pracovní program komise, velmi rád využívám tuto příležitost k tomu, abychom mohli diskutovat o jakýchkoliv tématech, o která se váš výbor zajímá. Naše dvě instituce eh, sdílejí cíl chránit finanční zájmy Unie a zajišťovat dobrý, dobrou finanční zprávu peněz EU a zavádět mechanismy, které budou garantovat finanční podporu Evropské unie a její alokaci potřebným a těm, kteří si zaslouží a to pravidelným a řádným způsobem. Nejde o nějaký základní princip eh, dobrého řízení, je to rovněž otázka efektivity, spravedlnosti a správnosti aplikace pravidel. Pracovní program komise pro rok 2012 přijatý v listopadu loňského roku reagoval na nové potřeby, které vyvstaly v souvislosti s krizí. Z našich dosavadních zkušeností vidíme, že hospodářská situace je i nadále křehká v mnoha členských státech. Celkově vzato se Evropská unie nachází v, mílne, v mírné recesi a je proto naprosto zásadní, abychom se dále zabývali udržitelností, stabilitou a udržitelným růstem což popisuje i e, cestovní mapa komise vydaná v, roce, v říjnu roku 2011. Komise e, u příležitosti Šumanova dne vyzvala všechny angažované strany, aby nastupňovali sv, svou aktivitu a aby urychlili plnění cílů EU 2020. Jako součást evropského semestru komise představila specifická doporučení pro členské státy, která se týkala eh, potřebných reform, zejména v oblasti vytváření pracovních míst, zvyšování konkurenceschopnosti a otevírání sektoru služeb a, eh, síťových, a síťového průmyslu. Komise rovněž navrhla prorůstový rozpočet na rok 2013 i na období 2014 až 2020. Všichni víme, že veřejné finance jsou pod obrovským tlakem. V dnešních složitých podmínkách je více než kdy dříve naprosto zásadní, aby veřejné instituce správně vybíraly peníze a co nejefektivněji je pak utrácely. Dovolte mi začít se stránkou příjmu. Správný výběr příjmu je naprosto zásadní. Je to oblast, eh, která musí být založena na transparentních a efektivních mechanismech. Dovolte mi zaměřit se na dvě z mých priorit v této oblasti. Jednak výběr DPH a jednak eh, výběr výběr cla. Už v roce 2008 eh, komise, pardon, nikoli cla, ale spotřební daně, Komise už v roce 2008 zahájila aktivitu v této, v této oblasti. Eh, v roce 2008 tedy poté následoval dialog a teď můžeme říci, že všechny legislativní návrhy komise v tomto kontextu byly úspěšně přijaty a implementovány členskými státy. Jako druhý krok bude následovat monitoring efektivity provedených opatření. Ovšem budou následovat i další kroky. Na základě procesu monitorování bude komise analyzovat, zda je nutné zavést další zlepšení a zda a jaká slabá místa zde ještě zbývají, pokud jde o implementaci legislativy. Budou vypracovány dodatečné kroky, které budou doprovázet proces monitoringu. Například eh, komise bude zkoumat možnost vytvoření eh, přeshraničního týmu v EU pro analýzu rizik, který bude složen z odborníků z národních finančních úřadů, daňových úřadů, a který bude mít za úkol zlepšit vícestranou, vícestrané kontrolní procesy. Momentálně pracujeme na mechanismech včasné reakce, tak abychom mohli zabraňovat eh, podvodům a to rychlým a efektivním způsobem. Pokud jde o implementaci zjednodušených procesů a importních procesů, což je ten procedurální postup 42 takzvaný, zde vás můžu informovat, že DG Taxud a Budget provedli inspekce ve všech členských státech a zaměřovali se zejména na ty, které jsou nejohroženější slabými místami nalezenými v této proceduře. Zejména se zdůrazňují eh, eh, analýzy, analýzy celních eh, toků založené na rizicích. Což je krok, který bude proveden ještě před příslušnými kroky pro DPH ve všech členských státech. Komise momentálně evaluuje efektivitu těchto opatření ve spolupráci s členskými státy a je připravená podniknout příslušné kroky, mezi které patří například i změna legislativy, pakliže se to ukáže být nutným. Pokud jde o e, spotřební daně, zde komise spustila akční plán proti pašování cigaret a alkoholu na východní hranici EU, to bylo v červnu 2011. Pašování cigaret eh, se odhaduje, že způsobuje ztráty pro EU a členské ztráty ve výši zhruba 10 miliard euro ročně. Komise proto tento boj bere velmi vážně. Eh, jedno z mnoha opatření zahrnuje to, že eh, agentura OLAF zkoumá eh, velkoškálové pašování cigaret na mezinárodní úrovni a podporuje také trestní řízení v jednotlivých členských státech v této věci. OLAF rovněž společně se členskými státy pořádá společné eh, celní operace, které vyústily v zabavení velkých objemů pašovaných cigaret za několik posledních let a já vám mohu říci, že jsme nadále zavázáni k provádění tohoto akčního plánu a já osobně i nadále budu podporovat členské státy v tom, aby s námi spolupracovali a abychom dosáhli značného snížení objemu pašování cigaret na hranicích EU. V rámci tradičních vlastních prostředků komise velmi úzce sleduje e, povinnosti členských států, pokud jde o výběr cla. Eh, máme každoroční inspekční programy, na základě kterých provádíme průzkumy přímo v terénu, kdy ověřujeme postupy v členských státech a procedury, které členské státy mají pro eh, stanovování a výběr tradičních vlastních prostředků. Každoročně provádíme více než 30 inspekcí, jejichž eh, výsledky jsou pak diskutovány s členskými státy a to až do chvíle, kdy jsou implementovány aktivity, které napraví případné nedostatky. V loňském roce se jednalo o zhruba 76 milionů euro, o které jsme žádali členské státy vzhledem k finančním závazkům, které vůči EU mají. Teď se podívejme na stranu výdajů. Komise je odpovědna za provádění evropského rozpočtu a zprávu programu. V blízké době obdržíte eh, zprávu, ve které kolegium komisařů eh, přebírá jasnou politickou zodpovědnost za řízení rozpočtu za rok 2011. Toto rozhodnutí bude uděleno na základě, na základě informací a eh, prohlášení komisařů a dalších, dalších angažovaných stran, například vnitřního auditora. Smlouvy nám připomínají kritickou a zásadní roli členských států, které mají s komisí spolupracovat, aby se zajistilo, že evropské prostředky budou používány v, v souladu s principem zdravého finančního řízení. Komise nemůže provádět audit a kontrolu každé z milionů pladeb, která se každoročně eh, z evropského rozpočtu provádí je potřeba spoléhat se na prohlášení členských států. Právě proto komise učinila konkrétní prohlášení, které má posílit současný řetězec prohlášení důvěryhodnosti tím, že budeme mít v podstatě výroční DAS. Komise nenavrhuje zavedení politického prohlášení o zprávě evropských prostředků, tak jak o to žádal tento parlament. Buďme k sobě upřímní, stávající prohlášení, ať už jde o výroční prohlášení nebo dobrovolná národní prohlášení, představují pro komisi a její vlastní procesy velmi malé záruky. V loňském proce, roce komise analyzovala stávající prohlášení a představila výsledky této analýzy členským státům a tomuto parlamentu. Byla to komplexní zpráva, která zahrnovala i návrh modelu toho, jak by tato prohlášení měla vypadat, pakliže mají eh, významným způsobem, konstruktivním způsobem přispívat k těmto procesům v rámci komise. Od té doby v podstatě žádný členský stát se neřídil těmito doporučeními a všechny členské státy až na jeden i nadále podávali taková prohlášení, která se neřídí modelem navrženým komisí. Proto komise navrhla do finančního nařízení zahrnout ustanovení, které by zavazovalo členské státy k tomu, aby každoročně poskytovali eh, prohlášení o řádném nakládání s finančními prostředky, což je model, který funguje v rámci komise a na který může navázat odpovědné řízení na úrovni členských států. Jak už jsem osobně několikrát uvedl, komise souhlasí s tím, že by jako druhý krok eh, v rámci podpory členských států byla jakási pobídka pro členské státy, aby tyto schvalovaly národní DAS. Proto komise podporuje Evropský parlament v jednáních s radou, tak aby e, v námci e, nařízení bylo e, nepovinné ustanovení, které by se týkalo těchto prohlášení na národní úrovni, která by musela splňovat určité podmínky. Komise samozřejmě nespoléhá pouze na prohlášení členských států, pokud jde o řádné využívání prostředků. Kromě toho podstupujeme, podstupujeme i další kroky pro boj s podvody. Dovolte mi jmenovat tři z nich. Je to reforma právního základu OLAFu, nastávající návrh komise o finančních zájmech EU v oblasti trestního práva a založení eh, instituce Evropského státního návladního. Reforma OLAFu už je v pokročilé fázi. Je zde reálná eh, šance dokončení těchto jednání ještě v rámci dánského předsednictví. Eh, zde bych chtěl zejména poděkovat paní zpravodajce, paní Gresle, která bohužel momentálně není v sále, ale která se velmi výrazně angažuje na, na práci v této věci. Já jsem osobně přesvědčen, že se nám podaří dosáhnout kompromisu eh, všech tří institucí. Od původního návrhu komise z roku 2006 jsme, jsme se posunuli o velký kus cesty. Pokud vím, jedna z hlavních obav rady je to, aby se nevytvářely příliš velké administrativní eh, úkoly pro OLAF, které by zabraňovaly v jeho řádném fungování. Je to velice rozumný požadavek, který si zaslouží naši pozornost. Rád bych proto poprosil vás o vaši podporu a flexibilitu tak abychom měli možnost nalézt schodu mezi našimi třemi institucemi v, této, v tomto důležitém tématu. Tak, abychom OLAFu umožnili pracovat efektivněji, nestačí však pouze změnit právní základ. Je rovněž potřeba vypracovat koherentnější sadu pravidel pro oblast trestního práva. Jsou to pravidla, která musí zajistit, že budou chráněny finanční zájmy Evropské unie, a že tato opatření budou ekvivalentní eh, v celé EU. Podvodníci nesmějí prospívat z takzvaného forum shoppingu, že budou eh, v tom smyslu, že budou operovat z té jurisdikce v EU, která zajišťuje pouze nejnižší úroveň ochrany. Právě proto komise ještě před letními prázdninami chce navrhnout novou směrnici, která by měla za úkol harmonizovat definice eh, kriminálních trestních činů a definovat příslušné eh, doby omezení. Rovněž se zde budou zavádět minimální sankce, které členské státy budou muset aplikovat v případě, že se takovéto trestné činy objeví. Eh, tato směrnice bude nahrazovat příslušná ustanovení v umluvě z roku 1999 o ochraně finančních zájmů EU, kde se hovoří o dvou týdenní úrovni harmonizace za účelem plné efektivity. Tato nová směrnice rovněž bude přispívat eh, k tomu celému komplexnějšímu rámci ochrany finančních zájmů EU, který budeme vypracovávat do budoucna. Eh, bude to součástí eh, komplexnějšího návrhu komise, který bude implementován v roce 2013 o procedurálních opatřeních což bude návrh, který se bude zabývat harmonizací pravidel, eh, například pokud jde o využívání důkazního materiálu v rámci trestního řízení v členských státech. A za další se rovněž zaměří na lepší spolupráci a komunikaci mezi příslušnými úřady členských států a OLAFem. Nakonec obě tyto směrnice vytvoří půdu pro eh, větší projekt, což by znamenalo eh, v ložení eh, finančních zájmů EU do rukou Evropského úřadu státních zástupců. A celkově vzato komise připravuje tento návrh na rok 2013. Budeme eh, práce na komplexní studii dopadů už byla v této věci zahájena. Pokud jde o hodnocení, první zpráva na základě článku 318 smlouvy byla předložena v únoru tohoto roku což je později, než jsme původně předpokládali. Od tohoto roku dále má komise závazek předkládat hodnotící zprávy do poloviny listopadu každého roku. Komise zohlednila reakci parlamentu a rady na první zprávu a v důsledku toho se plánuje, že letošní zpráva bude eh, vypracována trošku jinak, bude pokrývat celou škálu aktivit financovaných z rozpočtu. Tato zpráva bude představovat souhrn všech výkonnostních indikátorů, které, které se sbírají z eh, hodnoticích a jiných eh, dostupných zpráv. Vážení poslanci a poslankyně, Struktura pracovního programu komise je jeden příklad eh, konstruktivní a plodné spolupráce mezi všemi našimi institucemi. Velice si vážím možnosti provést zde eh, tuto výměnu názoru ohledně vašich priorit pro rok 2013 a to v této rané fázi. Velmi se těším na rozpravu a na vaše případné dotazy. Děkuji za slovo. Vážený pane komisaři, nejprve především vám mnohokrát děkuji za to, že jste si vyčlenil čas na tuto diskusi s námi a že tady tím pádem máme příležitost k výměně názorů s vámi. Celá řada kolegů se přihlásila do diskuse, ale já bych rád využil své výsady předsedy a vrátil se ještě k jedné věci, která zazněla ve vašem úvodním vystoupení, a totiž úřad Evropského státního zástupce. Víme, že toto prosazuje vaše kolegyně Vivian Redingová. Velmi se to zasazuje, takže i ve výboru Libe například je to projednáváno. A toto téma bylo vždy eh, klíčovým v kontextu výboru Kokobu, pokud o ochranu finančních zájmů Unie. A mám tedy na vás dotaz. Máte nějakou jasnou časovou představu u této věci? Jaký je váš dojem? Jakým způsobem hodlá komise spolupracovat s naším výborem v této velmi důležité věci? Existuje nějaký plán, že by to bylo pojímáno spíše jako otázka soudní, otázka justice, anebo vy v rámci svého portfolia to vnímáte především jako téma rozpočtové kontroly. Děkuji mnohokrát. Samozřejmě to je velmi široké téma, rozsáhlé dosie a jak jsem zmiňoval v svém úvodním vystoupení, naše pracoviště začala provádět komplexní hodnocení dopadu a probíhá analýza vícero scénářů, které budou vyhodnoceny podle objektivních kritérií. Na základě tohoto hodnocení poté komise vypracuje svůj přístup k věci, jak by tady do budoucna měl vypadat tento úřad. Samozřejmě jde o velmi ambiciozní plán. V současné době představa taková, že bychom v květnu 2013 již předložili příslušný návrh, ale samozřejmě nejprve je třeba dokončit v eh, studii o hodnocení dopadu a věřím, že povedeme ucelenou diskusi o konkrétních aspektech této věci také zde v parlamentu. Dobrá, děkuji mnohokrát. A nejprve dávám slovo Janu Mulderovi, který se přihlásil jako první. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Rád bych využil této příležitosti a poblahopřál panu komisaři eh, k jeho prohlášení, které učinil v minulém plénu ohledně těch eh, jednotlivých soudných účtů či zpráv. Já myslím, že jste prvním komisařem za šest let, který, který správným způsobem implementuje interinstitucionální dohodu z roku 2006 a myslím, že je hamba, že rada ani komise nebyly dříve připraveny to, co podle názoru parlamentu bylo jednoznačně dohodnuto v této rodě. Myslím, že pokud existuje dohoda mezi třemi partnery, mezi třemi stranami, že je třeba tedy předložit určitý souhrný přehled, pak podle mého se rozumí samo sebou, že tento souhrný přehled bude k dispozici všem třem stranám, jinak by to muselo být explicitně ustanoveno jinak. Nicméně po šest let se eh, radě i komisi dařilo nebo se pokoušeli mystifikovat parlament eh, svými argumenty a já jsem velmi rád, že vy jste s touto situací skoncoval co si tady přejeme? Přejeme si mít ty, eh, ty výroční soudné přehledy, eh, které budou zveřejňovány a přejeme se také vyjádření eh, příslušného komisaře, protože zatím je pravda, že u 80 výdajů z evropského rozpočtu, které nakládají členské státy, neexistuje dostatečný přeskum ze strany veřejnosti. My jakožto parlament nemůžeme pohnat členské státy k odpovědnosti, to musí dělat národní parlamenty, které to všem nečiní ale tímto způsobem můžeme tedy zaplnit tu eh, demokratickou mezeru. Nejlepším způsobem eh, budou národní prohlášení, tím pádem eh, bude jasně stanovena také politická odpovědnost a alespoň v členských státech bude existovat osoba, která ponese politickou odpovědnost. A pokud budou vydána prohlášení, která nejsou pravdivá, pak to nebude zdravé pro Eh, politické zdraví tohoto člověka. Proto tedy požadujeme tato národní prohlášení jakožto politické prohlášení. Tím by se zaplnila ta demokratická mezera, demokratický deficit. A myslím si, že komise musí uplatňovat politiku cukříku a byče. Eh, ty členské státy, které vydají národní prohlášení, a pokud toto národní prohlášení je shledáno korektním ze strany komise a EUD, v tom případě si myslím, že komise by se mohla rozhodnout eh, klást důraz v kontrolní činnosti eh, na jiné členské státy, které nevydaly národní prohlášení. Myslím, že tady musí existovat nějaká politika eh, pobídek a trestů, což je také věc, která se promítá do řady usnesení Evropského parlamentu, ale také se promítla do nedávného hlasování o finančním nařízení, které právě vyjednáváme zaznamenáváme ze strany členských států, že se dokonce chtějí vracet k tomu, co již bylo dohodnuto v roce 2006 v té interinstitucionální dohodě. Domnívám se, že jak parlament, tak komise jasně dají najevo členským státům, že se nehodláme vracet k něčemu, co už bylo před 6 lety ujednáno. Toto je tedy jedna z možností, jedna z cest, které parlament vidí pro dosažení pozitivního DAS, pozitivního prohlášení věrohodnosti. Takže na adresu komise eh, mohu eh, sdělit jedině slova chvály a poprosit vás, abyste pokračovali nadále podobně. Děkuji panu Molderovi. Nyní poprosím ještě jednoho kolegu, bude to Jean-Pierre Ody a poté požádám pana komisaře o odpověď. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji mnohokrát, pane komisaři, za tento dialog, který vedete s naším výborem. Hovoříme o programu pracovní činnosti komise pro 2013. 2013 bude plný, poslední úplný rok činnosti této komise v rámci toto volebního či funkčního období, protože v roce 2014 dojde k obměně. Také vyjednáváme finanční výhledy pro příští období a já se kladu otázku, zda nejde právě o okamžik, kdy bychom měli eh, provést obecný přeskum a říci si, co se osvědčilo, co nefunguje naopak eh, Máme mnoho výměn názorů, obecných diskusí. Předseda Evropské komise, když e, e, vystoupil na závěr předchozího funkčního období, řekl, zaručím vám pozitivní DAS. Já dokonce ani nevím, co to je pozitivní prohlášení věrohodnosti. Když si čtu závěry zprávy EUD, nevím, zda jde o negativní EUD, zda jde o to, že se EUD e, vzdal svého vyjádření nebo zda je to pozitivní DAS, už vlastně ani nevím, co to je pozitivní DAS. Takže já si kladu otázku, zda není na čase eh, udělat se inventuru s členskými státy, eh, s komisí, podívat se na to, co se osvědčilo a co nikoli v posledních 15 eh, letech a rozhodnout se, jak postupovat u příštích finančních výhledů. Zda by nebylo třeba se více zaměřit na vztah mezi krajskými Eh, orgány, eh, národními orgány a eh, Evropou v oblasti zprávy evropských věcí. Myslím, že zažíváme obrovskou krize, každý zůstává v svém koutku. Regiony mají svůj rozpočet, členské státy svůj rozpočet, Evropa také. Každý usiluje o co možná maximální rozpočet a vidíme, že ten celek není konsistentní. Hovořil jste o manažerském uh, národním prohlášení, eh, té manažerském eh, řízení, eh, pardon, prohlášení verhodnosti. Já jsem pro, i když si myslím, že národní politici tu nejsou od toho, aby činili prohlášení v oblasti kontroly a my jsme tady ti o to, aby to kontrol. Naše role je v oblasti tedy Eh, kontroly. Jsem určitě pro ta národní prohlášení a myslím si, že také možná by bylo vhodné zapojit národní kontrolní instituce, které by eh, posuzovaly, zda ta národní prohlášení eh, jsou věrohodná a zda členský stát přistupoval k řízení svěřených prostředků řádně a zda to prohlášení je upřímné, je pravdivé protože pokud je to národní prohlášení, které požadujeme, eh, jeho hodnota z hlediska kontrolního postupu je diskutabilní. Takže já bych tady navrhoval, abychom na závěr svého volebního období, svého funkčního období, akumulovali vše, co se osvědčilo a co naopak nikoli, na to také upozornili a z toho vyšli dále. Říkám si, zda nepřišel čas, kdyby, se, kdyby se Evropa měla vypracovat své vlastní finanční řízení. Zatím máme řízení sdílené. Proč? Protože členské státy si nepřejí, eh, abychom my prováděli, aby Evropa tedy měla nějakou finanční zprávu. Ale proč ne? Eh, proč ne poslat takto na místo toho sděleného řízení členskými státy? A ještě na závěr bych rád uvedl, že eh, podzimní projev o stavu Unie, který pronese pan předseda Barroso, bude velmi pečlivě sledován, protože je to zásadní projev, ale pan Barroso tam nikdy nehovoří o kontrole. Zatímco v předchozím funkčním období se tohoto tématu dotýkal. Takže já doufám, že pan předseda Barroso bude ve svém projevu o stavu Unie mít také odstaveček o kontrole auditu, že totiž o to silné řízení mezi EU a členskými státy je třeba, aby obě strany působily doplňkově, komplementárně. A dále ještě bych se rád zmínil o celní unii. Veškeré zprávy účetního dvora, veškeré informace, které k nám přicházejí, svědčí o tom, že celní unie funguje špatně. A přitom pokud Evropa má nějakou pravomoc, je to, pra- pravomoc, je to právě celní unie. Podle smlouvy jde o výlučnou pravomoc EU. Eh, nenadešel čas, abychom eh, provedli eh, ten krok, kde bychom měli evropské pracovníky, kteří by řídili tuto celní unii. To znamená, že by celní unie spadala hierarchicky nikoli podřízení členských států, ale Evropské unie, protože docházeli k dysfunkcím. Je to proto, že předáváme určité funkce členským státům, ať už jde o Schengen, o tučenou hranici, ať už jde o celní unii, o finanční eh, fungování. Domnívám se, že pokud by to řízení bylo stanoveno výlučně na jedné straně, myslím, že bychom tady se měli zabývat touto možností, že by problematika celní unie byla svěřena v oblasti řízení eh, výlučně evropským úředníkům. Eh, děkuji, kolego. To jsou důležité otázky, stejně tak eh, i kolega Molder tady vyjádřil eh, důležité dotazy a já si myslím, že to jsou další témata, na která by pan komisař mohl odpovědět. Takže máte slovo, pane komisaři. Děkuji. Jan Molder přišel do této místnosti trochu později, už vlastně po začátku mého projevu a já jsem právě na začátku hovořil o těchto věcech, o těch eh, výročních schrnutí členských států a eh, také tyto schrnutí zahrnují stručné připomínky komise, kde se vychází eh, z zpráv o celoroční aktivitě a e, že my bychom vlastně ty analýzy chtěli ještě rozšířit a poskytovat tam ještě podrobnější analýzu e, těch vlastně výročních e, zpráv, souhrných zpráv také, a poskytovali bychom to také poslancům tohoto výboru. Oba dva jste také hovořili o otázce prohlášení o vnitrostátní správě a dalších deklarací. A já si myslím, že v tuto chvíli je důležité, abychom nadále spolupracovali a abychom se snažili nalézt řešení a abychom tyto požadavky zahrnuli do finančního nařízení. Protože bez finančního nařízení eh, bude samozřejmě velice obtížné klást na členské státy jakékoliv požadavky. A z tohoto důvodu tady máme toto vyjednávání o finančním řízení. Z toho důvodu je to velice důležité. A ještě bych se také vyjádřil k té otázce auditingu, těch kontrol a to, co my navrhujeme, to je vlastně přesně to, o čem tady hovořil Jean-Paul Ody. Navrhujeme eh, prohlášení o zprávě e, e, společně e, s auditními zprávami, ale samozřejmě do finančního nařízení nemůžeme dát požadavek, že tyto prohlášení o auditu musí být poskytovány největším, nejvyšším kontrolním orgánem, protože to je otázka, která spadá do nebo která by vlastně se dotkla nezávislosti těchto nejvyšších kontrolních orgánů. Ovšem, když, se, se, když cestuji do členských států, tak se snažím co nejvíce se setkávat s těmito eh, nejvyššími eh, kontrolními orgány a eh, dotazuji se je na, jich na to, zda oni tyto věci implementují a eh, hovořím o tom, že oni by se měli chopit eh, své eh, iniciativy a vydávat svá vlastní prohlášení. Takže to jsou věci, na kterých v tuto chvíli pracujeme. A nejvíce politicky důležitou záležitostí je to, aby tato ustanovení byla přijata v rámci finančního nařízení. Eh, pokud jde o eh, politiku cukru a byče, tak eh, ti, kteří dobrovolně předkládají národní politická prohlášení, Eh, to by mohlo být samozřejmě zváženo, mohli bychom k tomu přihlížet. Ovšem v tuto chvíli je málo členských států, v podstatě jenom čtyři členské státy, které eh, předkládají taková národní prohlášení a pouze jeden z nich předkládá takové eh, prohlášení, které splňuje ty požadavky komise takže pokud by více členských států se do něčeho takového zapojilo, pokud by se také tak, pokud by také něco takového předkládali, tak bychom se mohli ještě zamyslet nad tím, jak povzbudit tyto věci. Eh, potom no, otázka celní unie. Myslím si, že je opravdu mimořádně důležité, abychom eh, hodnotili, eh, zanalizovali celní unii a eh, na tom se v tuto chvíli pracuje. Naše, naše útvary připravují takzvaný, takzvanou zprávu o stavu celního, celní unie, tedy konkrétně je to sdělení a eh, tam budeme hodnotit celní unii. Máme to naplánováno do konce tohoto roku a cílem tohoto hodnocení je poskytnout širší náhled na situaci celní unie. A já doufám, že tady budou také předložena doporučení k tomu, jak, jaké další eh, kroky podniknout, pokud jde o celní unii. A v tuto chvíli bych samozřejmě nerad cokoliv předjímal, nebudu hovořit o tom, jaká ta doporučení budou, protože naše útvary právě v tuto chvíli situaci vyhodnocují. Ke stavu Unie, eh, k prohlášení o stavu Unie pana Barosy. Myslím si, že by bylo příliš eh, odvážné z mé strany, abych tady slíbil nějaký konkrétní odstavec v prohlášení eh, pana předsedy komise už v tuto chvíli, ale mohl bych říci, eh, že zpráva nebo souhrná zpráva by se, o té se bude diskutovat v kolegiu a Eh, tuto diskuzi budeme mít ve středu. Myslím si, eh, že audit je velmi důležitým prvkem. Mělo by to být eh, samozřejmě politicky řešeno, politicky ošetřeno a uvidíme, jak nakonec dopadne závěrečná verze vystoupení pana Barosa, protože samozřejmě obsah tohoto vystoupení určuje především on. Eh, myslím, že už jsem odpověděl na všechny otázky, ačkoliv. Ačkoliv, pokud jde o otázku příjmu, tak eh, si myslím, že teď máme velmi eh, dobrou příležitost, protože vyjednávání o příštím víceletém finančním rámci běží a pravidla, která se navrhují pro nejrůznější programy, by mohla být také hodnocena s ohledem na zkušenosti, které už jsme získali během uplynulých let a komise se donívá, že jsme se velmi poučili z našich zkušeností a nová pravidla, která navrhneme, řeší téměř všechny problémy, které byly odhaleny v rámci eh, řízení pro udělení eh, absolutoria eh, a také v rámci auditů účetního dvora a také eh, diskuze zde a diskuze s radou by mohly sloužit jako vstup pro eh, vytváření těchto pravidel. Myslím si, že naše cíle jsou společné. Pravidla pro příští víceletý finanční rámec by měla být efektivní, jednoduchá a měla by umožňovat eh, zabránění chybám a podvodům. Děkuji, pane komisaři a o slovo se hlásí další dva kolegové, Ines Ayala Sender a potom Jens Geier. Ines má slovo. Děkuji vám mnohokrát, eh, pane předsedo. Děkuji mnohokrát panu komisaři Šemetovi. Souhlasím s tím, co říkali pan Mulder a náš pan předseda o eh, těch souhrnech ze strany členských států. Dovolte mi vrátit se k absolutoriu pro radu. Jistě víte, že došlo k patové situaci a přes dobrou vůli a dobré záměry dánského předsednictví jsme se nedostali vůbec nikam. A čím dál více se objevuje názor, a o tom jsme spolu mluvili, že ano, se objevuje názor, že potenciální východisko já s tím tady osobně nesouhlasím, ale slýchá, proslýchá se, že potenciální východisko eh, a navrhuje to konec konců i rada, by mohlo záviset na tom, že by komise opět převzala odpovědnost eh, za předávání těch požadovaných informací. Já osobně jako zpravodajka pro udělení absolutoria a e, pokud jde o souhrny z členských států, si myslím, že parlament by mohl získat všechny informace, které potřebuje. Nezapomínejme, že pokud jde o absolutorium, tak jsme právě my tím klíčovým hráčem. Takže, pane Šemeto, jak bychom toho mohli dosáhnout? Vy jste mluvil o tom, jak jste ve finále pohnul s tou věcí těch národních souhrnů a já bych se ráda zeptala, jak chcete pohnout s absolutoriem pro radu. A teď druhá otázka k finančnímu nařízení. Ono se zdá, že ty dvě věci jsou velmi úzce propojeny. Jak se můžeme vzájemně podporovat, jak můžeme zajistit, že se rada začne nějakým způsobem hýbat ve věci absolutoria. Možná, že finanční nařízení by mohlo poskytnout nějaký nástroj, který by zajistil, že ehm, rada eh, konečně začne dohlížet na vlastní rozpočet. Eh, vy jste mluvil už o té situaci, která teď je. Kolegové jistě budou chtít hovořit o vlastních prostředcích takže jak se vypořádáme s novými výzvami v oblasti financování, jako je DPH a další? Podívejme se také na finanční perspektivu. Zahajujeme práci na víceletém finančním rámci, máme prvotní návrh komise a e, mezi tí a rokem 2014 vy jako komisař pro rozpočtovou kontrolu e, budete muset stanovit, zda máte adekvátní kontrolní nástroje tak aby například v případě nevyužitých prostředků eh, ze strany členských států bude možnost použít nějaká ustanovení na další využití těchto prostředků. Jak si myslíte, vzhledem k letům 2014 až 2020 se můžeme těmto problémům v rozpočtu vyhnout? Jak se můžeme pokusit eliminovat problémy s rozpočtem a eh, irregularity v něm. Já si myslím, že to je velice důležitá věc. No, děkuji vám, paní Ajala Zendrová. Jako další má slovo pan Gajer. Děkuji, pane předsedo. Já se nejprve musím omluvit, já budu muset odejít. Eh, zhruba v 17.30 je tu předsednictvo naší frakce v Bundestagu a vzhledem k tomu, že jsem odpovědný za kontakty s nimi, jsem zavázán k tomu, abych eh, se jim věnoval. Rád bych se proto vyhnul situaci, kterou bohužel vidíme velmi často v Evropském parlamentu, tedy tomu, že se někdo na něco zeptá, a pak daný poslanec hned odejde a neposlechne si odpověď. Ale ona Ines už toho mnoho řekla, takže já se omezím na co nejkratší intervenci. Já si myslím, že máme velkou příležitost v oblasti kontroly veřejných evropských prostředků, dostat se o výrazný kus cesty dál, pakliže to chytře skombinujeme eh, s diskusí o střednědobém finančním rámci. Momentálně probíhá diskuse, kde členské státy buď říkají, eh, rádi bychom měli více prostředků z evropského rozpočtu, to je tedy pozice těch čistých plátců, mimo jiné taky Německa, odkud jsem já, které chtějí platit v podstatě pokud to jde, tak méně, rozhodně ne více. A já si myslím, že v takovéto diskusi narážíme na to, že Evropská komise a Evropský parlament eh, musí eh, tuto věc řešit společně, a to velmi ofenzivně. Takže hovoříme-li o tom, jaké úkoly mají členské státy, pokud jde například o výběr DPH, pak diskutujeme o tom, jaké mají úkoly členské státy při efektivní celní kontrole, tak vždy narážíme na stejné problémy. Je to efektivní kontrola vlastních prostředků Evropské unie, kdybychom ve finále vlastně měli mít eh, více vlastních prostředků z těchto zdrojů, měli bychom být schopni je generovat. Možná, že Ehm, by nebylo špatné, kdyby komise předložila nějaké odhady, do jaké míry tyto prostředky mohou být jaksi navýšeny v tom smyslu, eh, jak moc můžeme upravit v rámci lepší kontroly příjmy z těchto, z těchto, eh, z těchto zdrojů a mohli bychom pak členským státům říct, podívejte se přátelé, když budete dělat efektivnější kontrolu, tak dostaneme o tolik a o tolik peněz víc, budeme mít více prostředků, což znamená, méně plateb se státních rozpočtů, že ano? Což je samozřejmě mantrou eh, většiny čistých pláců. Takže když to uděláme chytře, tak si myslím, že to bude velká páka, eh, kterou budeme mít eh, v ruce. To je tedy ten argument efektivnější finanční kontroly. A je to velmi silný argument. Z vaší intervence, pane komisaři, za kterou vám děkuji, jsem pochopil, že vám záleží na tom a já doufám, že se nám podaří navázat velmi efektivní spolupráci, že vám záleží na tom, aby tato témata v těch příštích 12 měsících byla středem našich zájmů v souvislosti se střednědobým finančním rámcem a je potřeba zkrátka veřejnosti ukázat, že i členské státy vlastně mohou sami posílit eh, eh, rozpočet Evropské unie, aniž by si museli sáhnout hlubě do kapsy. Děkuji vám za slovo, pane předsedo. Děkuji vám mnohokrát, pane kolego. Ehm, ještě nakonec v pravý čas se hlásí paní Kresle. Prosím, máte slovo. Ehm, promiňte, pane předsedo, že jsem eh, nemohla sledovat celou tuto diskusi, ale i my zde máme delegaci CDU, CSU a předsednictva, kde jsem ehm, nemohla být nepřítomna. Nicméně eh, já mám ještě jednu poznámku, která je, myslím, velice důležitá pro eh, náš výbor a pro budoucího chorvatského komisaře. Pane Šemeto, vy jste jeden z komisařů, kteří mají obrovské pole působnosti. Máte na starost absolutorium a daně. Všichni spolehají na to, že va, va, vaše pole působnosti bude určitým způsobem upraveno nebo rozděleno. Ovšem, já bych varovala proti tomu, aby se tomu novému komisaři dával za, dávalo za úkol právě absolutorium. Já si myslím, že to by bylo velmi problematické, takže bych to jenom ráda poznamenala. Dobrá, děkuji všem kolegům, kteří se zúčastnili diskuse. A teď, pane komisaři, prosím, máte prostor pro reakci na tyto tři mluvčí. Well, sorry. Děkuji mnohokrát. Pokusím se to shrnout protože myslím, že několik dotazů se týkalo vlastních zdrojů a především musím říci, že komise se i nadále snaží prosadit skutečné vlastní zdroje Evropské unie, jak v oblasti DPH, tak daň se našich transakcí. Povedeme politickou diskusi na radě ECOFIN ohledně daně z finančních transakcí 22. června a uvidíme, jaké budou následné kroky. V současné době tedy členské státy pracují na možném kompromisu, ale zatím jsme si jej nedobrali. Takže takový je aktuální stav u daně z finančních transakcí. Pokud je o vlastní zdroj v podobě DPH, Tady je situace, řekl bych, o něco snazší. Je řada členských států, které podporují myšlenky předložené komisí v této souvislosti. Ale samozřejmě, jak víte, pro vlastní zdroje je potřeba jednomyslnost a také ratifikace v členských státech. Takže není to úplně jednoduchý proces, ale i nadále tedy se snažíme tuto věc prosadit a já osobně se domnívám, že opravdové vlastní zdroje Evropské unie by a máme zde tedy Máme zde navíc ustanovení smlouvy, která říkají, že rozpočet EU musí být ehm, hrazen z vlastních zdrojů, zatímco není 75 poskytují členské státy Eh, ve formě příspěvku eh, odhozeného od hrubého domácího důchodu. Dále, eh, pokud je o podvody a vyhýbání se daním a podobně, tyto věci patří k mým hlavním prioritám pro tento rok. Nyní připravujeme zprávu pro červnovou Evropskou radu, členové zasedání Evropské rady, která bude obsahovat také návrh opatření pro řešení podvodu a také vyhybání se daním, včetně, včetně problematiky podvodů u DPH a do jisté míry také půjde o celní problematiku, například problém pašování, kontrabandu padělků velmi závažná témata. Snažíme se tedy předložit návrhy, jak tyto věci řešit a dále v další části roku vystoupíme se sdělením, se sdělením komise, které bude obsahovat ucelený seznam nástrojů, které nám umožní lépe postupovat v boji proti daňovým podvodům a daňovým únikům. Toto vše tedy je na pořádu dne v komisi a samozřejmě eh, já jsem příslušným komisařem pro daně, ale ty dopady budou spojené také s příjmovou stránkou evropského rozpočtu. Dále Pokud je o absolutorium radě, já jsem, myslím, oficiálně prezentovala stanovisko komise k absolutoriu radě. Dal jsem to k dispozici i písemně a myslím, že jsme s vámi vedli velmi dobrou diskusi o tom, jak postoupit dále v této věci. Myslím, že asi nejlepší cesta by byla, kdyby oba rozpočtové orgány nalezly kompromis v této citlivé věci. Samozřejmě smlouva jednoznačně stanoví, jaká je úloha parlamentu v této souvislosti a že parlament je orgán, který uděluje absolutorium. u evropského rozpočtu. V této fázi patrně, i když komise je tom instituci, po které se obvykle eh, žádá, aby poskytovala, poskytla informace či nějaký, řekněme, návod v libovolné otázce. Já myslím, že ode mne se nemůže žádat více, než jsem již poskytl v rámci této dnešní diskuse. Myslím, že pan Gajer má naprosto pravdu, že pokud bychom byli schopni lépe vybírat příjmy, tím by se snížil příspěvek na základě hrubého národního důchodu od členských států a to by jistě představovalo pozitivní pobídku pro členské státy, aby zintenzivnili činnosti v oblasti boje proti daňovým únikům. Rád bych rovněž zmínil, že bychom rádi využívali stávající nástroje. Podle evropské legislativy musíme vypracovávat zprávu o situaci v oblasti výběru DPH v členských státech a v příští zprávě naším záměrem také stanovit určitý benchmarking členských států a a poukázat na účinnost výběru DPH v jednotlivých členských státech, což si myslím, že je také aktivní nástroj, jak pokročit dále v boji proti podvodům v oblasti DPH, protože je pravda, že ta propast ve výběru DPH je stále velká a je zde výrazný prostor pro zlepšení. Dále Pokud je o chorvatského komisaře, zde bych se rád zdržel komentáře, eh, protože to je věc, která která přísluší eh, předsedovi komise. Já bych tedy nerad eh, říkal cokoliv konkrétního, protože nemohu předjímat eh, rozhodnutí a kroky předsedy Evropské komise. Tím se, myslím, ve stručnosti vyčerpal všechny dotazy, které padly v posledním kole. Jsou-li ještě nějaké další dotazy, jsem připravena na ně zareagovat. Vážený pane komisaři Šemeto, děkuji mnohokrát jménem celého výboru za to, že jste odpověděl na naše dotazy, že jste nám věnoval tolik času. My se toho nesmírně ceníme. Ceníme si této výborné spolupráce a mohu jen zopakovat to, co již zaznělo z úst Jana Muldera. Bylo opravdu skvělé, eh, že jste ten roční přehled učinil eh, svým tématem a předložil jste je nám. Je samozřejmě nepřijatelné, že to trvalo 6 let, ale je skvělé, že vám se to podařilo a mohu tedy jenom potrhnout také to, co řekla paní Gresle a možná to eh, můžete vzkázat i kolegiu komisařů, že totiž pan předseda Barroso a celé eh, kolegium by myslím, učinili dobře, pokud by zohlednili názor našeho výboru. Možná byste měli eh, zohlednit tedy eh, naše stanovisko, pokud je o výběr komisaře pro absolutorium. Děkuji tady ještě jednou za tuto dnešní diskusi, za vaše odpovědi a děkuji vám za to, že jste komisařem, eh, který udržuje stálý kontakt a výměnu názorů eh, s tímto výborem pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu. Děkujeme mnohokrát. Eh, thank you Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Eh, kolegyně a kolegové, eh, toto byla velmi eh, důležitá záležitost, důležitý bod, proto to ehm, také trvalo poměrně dlouho a i vlastně ta první část trvala velmi dlouho, ale teď už se dostáváme k poslednímu bodu na pořadu jednání, je to zpráva pana Tamaše Dojče o t, t, zvláštní kapacitě hm, poskytovaných finančních prostředků v rámci přistoupení eh, Chorvatska. A já bych tady chtěla také eh, přivítat pana Fazakaše eh, za účetní dvůr. Jsem velice potěšen, že jste mezi námi a nejprve uděluji slovo panu zpravodaji Tamaši Dojčovi, pokud si slovo přeje. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Rád bych eh, chtěl uvítat eh, zástupce účetního dvora pana Fazakaše mezi námi. Náš návrh zprávy pokrývá eh, zvláštní zprávu číslo 14 z roku 2011 eh, účetního dvora a tato eh, zvláštní zpráva tady potvrdila kapacitu Chorvatska nebo schopnost Chorvatska pro příjem poskytovaných finančních prostředků. A já bych nejprve chtěl Chtěl bych nejprve říci, že tady hovoříme o velmi eh, dobře nastaveném eh, regulovaném systému. Eh, jde o přistoupení země a o vyjednávacím postupu. Myslím si, že celý ten postup byl velmi dobře regulován Bylo to velmi eh, kvalitní už od podání žádosti o eh, členství v Evropské unii a já tady zastupuji zemi, která prošla eh, před méně než deseti lety podobným postupem a vím tedy z vlastní zkušenosti, že jsou v podstatě dvě věci, kterým se musíme vyhnout. pokud eh, členské státy eh, budou vyjednávat eh, v různé době, nebo možná i ve stejné době, tak tady nemůžeme samozřejmě uplatňovat stejné měřítko pro posouzení výkonnosti a výsledků dané země. Vždy jsme se řídili pravidlem, že je třeba zhodnotit eh, zralost a eh, výsledky potenciálního eh, členského státu a samozřejmě podmínky pro členství jsou stanoveny v rámci souboru právních pravidel dlouho předtím, než je předložena žádost o členství. A tohoto postupu se musíme držet i v tomto případě. To si musíme uvědomit, musíme to eh, říci, ačkoliv eh, předstupní smlouva byla podepsána v prosinci minulého roku, tedy smlouva o přistoupení, tak my jsme tady vlastně takový hodnotící eh, výbor nebo hodnotící rada a budeme analyzovat nového člena našeho klubu po předložení po schválení eh, předložené žádosti o členství. A nemůžeme tady uplatňovat eh, jiná měřítka než měřítka, která eh, byla uplatňována v minulosti během dřívějších kol jednání o přistoupení. Dotržovat pravidla to není pouze v zájmu členských států, je to samozřejmě také v zájmu Evropské unie. Když eh, jsme měli eh, na kolo eh, přistoupení deseti členských států v roce 2004, tak to vedlo k posílení Evropské unie jako takové celkově. Nebylo to něco, co bylo pozitivní pouze pro deset tehdejších kandidátských zemí. A to stejné platí také pro Chorvatsko dnes. Chtěl bych tedy pohovořit o konkrétních doporučeních a o Eh, konkrétním obsahu eh, zprávy. Eh, pokud jde, nebo když byla ukončena vědna, přesutní věd, vyjednávání Chorvatska, bylo to za posledních dnů chorvatského předsednictví, bylo to v, a v prosinci minulého roku Evropská unie podepsala smlouvu o přistoupení s Chorvatskem a za méně než 13 eh, měsíců se Chorvatsko stane ehm, plným členem Evropské unie. Chorvatsko eh, již přijalo celou řadu forem podpory Evropské unie od roku 2001 a eh, my jsme tuto podporu Chorvatsku poskytovali proto, aby se země připravila na členství v Evropské unii Chtěli jsme zajistit, že e, tato podpora bude využita tím nejvhodnějším, nejefektivnějším způsobem. Účetní dvůr přeskoumal e, tyto věci ve zvláštní zprávě a během e, přistupovacího Um, postupu komise monitorovala celý postup a vydala nedávno uh, k němu zprávu. Monitorovací zpráva komise a zvláštní zpráva účetního dvora předložili závěry, ve kterých uh, potvrdili, že tento proces Chorvatsku prospěl a Chorvatsko je nyní schopnější eh, lépe nakládat eh, s finančními prostředky, které mu eh, budou poskytnuty. Objevily se tady ovšem také oblasti, kde je potřeba, aby Chorvatsko přijalo další opatření, podniklo další kroky. Tady mám na mysli například kontrolu ex ante a, a tyto kontroly budou moci, muset být zachovány ještě po určitou dobu. Chorvatské orgány také budou muset posílit eh, schop, čerpací schopnost eh, své země, mm, schopnost čerpat prostředky a je potřeba také posílit boj proti korupci. Eh, zpráva také uvádí, že příjemci podpory Evropské unie. A ti, kdo jsou zodpovědní za eh, řízení eh, této podpory v rámci státní administrativy, budou muset eh, být školeni a dále bych také rád zdůraznil, že Chorvatsko přijalo celou řadu eh, nových eh, zákonů, poté co byla eh, smlouva o přistoupení podepsána. A je velice důležité, aby tato nová pravidla byla plně implementována. Je třeba vytvořit systém efektivních finančních, efektivních finančních kontrol aby se zajistila řádnost a zákonnost nakládání s evropskými prostředky. Celní kontroly také musí probíhat efektivněji. Nástroje eh, pro nakládání se strukturálními fondy musí být lépe koordinovány Chorvatsko bude muset vystvořit systém, který, nebo nastavit systém, který bude schopen ehm, dobře nakládat eh, s novými přímými platbami zemědělství. Eh, ještě dvě další věci, na které bych chtěl upozornit věci, eh, které eh, Chorvatsko bude muset sledovat. Eh, Chorvatsko zřídilo nové ministerstvo pro evropské finanční prostředky a toto ministerstvo, tento minister bude mít zároveň funkci místo premiéra a to je velmi důležitý politický signál. Chorvatsko také přijalo důležitý zákon o zadávání veřejných zakázek, který bude muset být plně implementován. Celkově mohu říci, že souhlasím se závěry účetního dvora. Chorvatsko je na správné cestě k přistoupení a bude plně eh, připraveno na přistoupení. Jsme si jisti, že Chorvatsko ty zatím ještě nenaplněné závazky splní ještě před vstupem do Evropské unie. Poté, co eh, si poslechneme zástupce účetního dvora, navrhuji, abychom eh, tedy eh, diskutovali o této zprávě. Děkuji, pane zpravodaji. A předtím, než dáme slovo zástupci účetního dvora, tak bych upozornil na to, že v Evropském parlamentu na plenárním zasedání ve Štrasburku, že už jsme eh, přivítali eh, pozorovatele z Chorvatska a dnes tady také vítám pozorovatele Chorvatska na našem dnešním zasedání. Myslím si, že je to prior, eh, premiéra, takže srdečně vítám paní Marinovič, pana Brosana a paní Jevkovič a pana Blinkoviče. Eh, obávám se, že jsem ta jména nevyslovil zcela korektně, takže se eh, omlouvám, ale vítám vás na našem výboru pro rozpočtovou kontrolu. A nyní dávám slovo panu Fazakašovi a potom eh, dám slovo ještě eh, zpravodajům. A nyní má slovo pan eh, Fazakaš. Děkuji, pane předsedo. Předtím, než vám přečtu tento text účetního dvora, tak bych chtěl poděkovat vám i panu zpravodaji, panu Dojčovi za tuto příležitost. Děkuji ovšem nejenom za tuto příležitost oficiálně představit eh, naši zprávu, ale i za to, eh, že dnes eh, můžeme diskutovat o Chorvatsku. Ehm, možná je to náhoda, ale já si myslím, že to v podstatě není náhoda. Je to maďarský člen výboru účetní, pardon, účetního dvora, že se zabývá tedy eh, Chorvatskem. Chorvatsko je sousední zemí Maďarska a už více než 20 let eh, dělalo Maďarsko vše proto, aby Chorvatsko jednoho dne mohlo vstoupit do Evropského eh, společenství, do Evropské unie, tak jak to teď něj bude. Ehm, I vláda pana, současná vláda udělala toho mnoho proto, aby Chorvatsko Eh, mohlo jít touto cestou a já jsem se eh, přičinil i o to, aby Chorvatsko mohlo jakožto přidružený člen vstoupit do CEFTA. Eh, a Pál Schmidt je také předsedou eh, výboru, eh, delegace pro Chorvatsko a ten také dělal vše proto, aby Chorvatsko mohlo ta, tedy přistoupit k Evropské unii. Snažil se jim uhladit cestu. A já bych v tomto ohledu chtěl poděkovat panu zpravodaji za jeho politické závěry, za jeho a, eh, a, velký politický rozhled a předvídavost a děkuji za to, že velmi konkrétně odpověděl na otázky Četního dvora. I když to už je téměř eh, politické stanovisko a jak už bylo konstatováno během slyšení paní Ivanova, eh, účetní dvor nemůže působit politicky a proto bych vám chtěl eh, stručně anglicky představit naši zprávu, tak jak jsme to zaslali vašemu sekretariátu. Chtěl bych tuto zprávu přečíst, tak abychom vám mohli představit oficiální část. Members, ladies and gentlemen. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, dámy a pánové, pane zpravodaji, dovolte mi vyjádřit vděk eh, Výboru pro rozpočtovou kontoru, eh, kontrolu, že tuto zvláštní zprávu Evropského účetního dvora dal na pořad jednání. Je to zpráva, která se zaměřuje na eh, zprávu postpřístupových prostředků v Chorvatsku. Přistoupení Chorvatska do Evropské unie se očekává 1. července 2013 a Evropská unie již zahájila finanční podporu Chorvatska v roce 2001. E, momentálně se hodnotí dopady tohoto financování a e, zpráva účetního dvora je tím pádem naprosto zásadní. Tím, e, že jsme si zvolili daný rozsah působnosti, Stanovujeme vlastně v účetním dvoře i poučení z předchozího auditu, eh, které bylo, který byl připraven v roce 2007 eh, při přistoupení Bulharska a Rumunska. V daném dokumentu účetní dvůr uvedl mimo jiné, že tyto dvě země neměly žádné kapacity na řízení a absorpci postpřístupových fondů. Následný vývoj potvrdil, že toto hodnocení a příslušné varování bylo opodstatněné. Vzhledem k těmto zkušenostem připravujeme-li zprávu o Chorvatsku, jsme se v učebním dvoře soustředili na, kap, na vytváření kapacit a příslušný rozměr pro předvstupní financování. Eh, soudní dvůr nehodnotil připravenost Chorvatska na členství v EU obecně, ani nehodnotil aspekty týkající se boje proti korupci v Chorvatsku. Ovšem, eh, jak říká nedávná monitorovací zpráva Komise o přístupu Chorvatska a přípravu jeho a tohoto přístupu, a příslušné tiskové sdělení k této zprávě jsou témata týkající se boje s korupcí v Chorvatsku ve středu veřejného zájmu. Pakliže by eh, vážení poslanci tohoto výboru považovali za nutné diskutovat tyto aspekty ve větších podrobnostech, účetní dvůr bude zvažovat přípravu dodatečné následné zprávy, která se bude zabývat konkrétně bojem s korupcí v Chorvatsku. Audit účetního dvora eh, chtěl odpovědět na tuto otázku. Eh, byla předvstupní pomoc EU efektivní při případně Chorvatska pro zprávu eh, postpřístupových prostředků? Audit se přitom soustředil na dvě oblasti. Hodnocení zda komise plánovala podporu z EU způsobem, který účinně pomohl Chorvatsku připravit se na zprávu fondů z EU po přístupu. A druhá otázka byla, ověření, zda e, projekty financované z EU dosáhly e, cílených výsledků, pokud jde o posílení kapacity Chorvatska pro zprávu fondů EU. Eh, rozsah auditu zahrnoval analýzu dokumentů týkající se programování a implementace eh, pomoci z EU, audit vzorku 16 projektů financovaných z různých nástrojů, interview se zaměstnanci komise a eh, interview s chorvatskými ministerstvy, agenturami a regionálními a místními institucemi, které se zabývaly zprávou pr prostředků z EU v pěti z 20 chorvatských okresů. Soudní dvor uznává, že pomoc z EU významným způsobem přispívá k pokroku v Chorvatsku tím, že se navyšují chorvatské administrativní kapacity, nicméně stále je potřeba dosáhnout dodatečného pokroku v klíčových oblastech. Faktem je, že e, zavedením jednotného nástroje v roce 2007, tento nástroj je znám jako IPA, který združuje různé oblasti e, pomoci, je um, úkol komise, pokud je o plánování a implementaci finanční pomoci, zjednodušován. Předpokládalo se, že fondy IPA budou se stále větší části spravovány chorvatskými chorvatskými úřady bez ex ante ověřování ze strany komise. Ovšem ve většině oblastí, zejména v oblasti zprávy strukturálních fondů a fondů soudržnosti, komise zatím nedala Chorvatsku potřebnou autorizaci pro implementaci předpřístupové pomoci bez kontrol ex ante. Obecně řečeno, finanční pomoc, která má řešit otázku kapacit v Chorvatsku, a potřeb byla dobře naplánována ze strany komisí i ze strany chorvatských úřadů. Ovšem zpráva účetního dvora zdůrazňuje fakt, že kapacita pro veřejné zakázky například potřebuje ještě konkrétní zlepšení. Kromě toho eh, priority vytváření kapacit byly zaměřeny na centrální úřady. Ovšem úřední, eh, účetní dvůr skonstatoval, že, i, eh, že lokální instituce byly jaksi upostraněny, ačkoliv hrají velice důležitou roli při implementování postpřístupových finančních prostředků. Pokud jde o výsledky v projektů financovaných z EU, zde e, představovala finanční pomoc důležitý příspěvek pro vytváření kapacit v Chorvatsku pro zprávu postpřístupových finančních prostředků, zejména v rámci principu Learning by Doing – Ovšem eh, situace není dokonalá a účetní dvůr uvádí několik příkladů projektu, a to ve všech oblastech, kde implementace byla velice často eh, až eh, po stanoveném harmonogramu. Zejména to bylo v důsledku spoždění způsobených nedostatečně uzrálých projektů a vzhledem k nedostatku kapacit pro veřejné zakázky. Jsou to spoždění, která ohrožila, ohrozila de, eh, definitivní částky, které byly v rámci pomoci poskytnuty. Účetní dvůr rovněž odhalil určitou tendenci soustředit se na přípravu hlavních projektů pro implementaci postpřístupových finančních pomocí a e, zanedbání určitých malých a středně velkých projektů, které rovněž hrály v tomto procesu důležitou roli. Nakonec vzhledem, vzhledem k prodlevám v implementaci a nedostatku projektů došlo k nízké absorpci finanční pomoci, zejména v oblasti rozboje venkova. Účetní dvůr jako výsledek auditu vydal řadu doporučení pro komisy a chorvatské úřady, které identifikují oblasti, které si vyžadují konkrétní pozornost pro dosažení dalšího pokroku. Zejména účetní dvůr eh, říká, že je potřeba zvýšit prioritu přidělenou na eh, budování kapacit pro veřejné zakázky tím, že se budou implementovat plány pro eh, školení na pracovešti a mimo ně. Je potřeba navýšit kapacity na regionální a lokální úrovni, vytvořit portfolio uzrálých projektů, které budou zajišťovat dostatečnou aktivitu pro vyšší absorpci postpřístupového financování pro všechny oblasti a nakonec posílit protikorupční opatření. Dámy a pánové, pane zpravodaj, pane předsedo, Předpokládáme-li, že členské státy budou ratifikovat eh, smlouvu o přistoupení Chorvatska, stane se Chorvatsko 28. členskou zemí Evropské unie, a to pouze za, a ta, už za 13 měsíců. Jak už bylo zdůrazněno, účetní dvůr Eh, bere na vědomí postup, kterého se za poslední léta dosáhlo, ovšem je potřeba nepolevit a dále zlepšovat celkovou situaci, přičemž komise i chorvatské úřady mají stále dost času všechno stihnout ještě před přistoupením Chorvatska. Zároveň by komise měla zohlednit eh, zkušenosti, které máme z chorvatského přistoupení v rámci svých programů pomoci pro další kandidátské země. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám mnohokrát pane kolego, za tuto zprávu, kterou jste přednesl jako zástupce účetního dvora. To, eh, co jste říkal k tomu politickému postoji, to mohu jedně potrhnout. děkuji panu zpravodaji za dobrou přípravnou práci. Vzhledem k tomu, jak nám pokročil čas, eh, chci upozornit na to, že musím ukončit toto zasedání už v 18.15. A proto prosím všechny o stručnost a nejprve bych poprosil kolegy pozorovatele z Chorvatska, aby si stanovili, kdo si z nich vezme slovo. Prosím. Thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Navzdory této, řekla bych, pozitivní zprávě jsme si vědomi toho, jaké osily ještě musíme vyvinout a jaké konkrétní kroky a opatření musíme eh, implementovat v oblasti absorpční kapacity prostředku srbského rozpočtu v, v Chorvatsku. Ráda bych potrhla eh, některé klíčové aspekty. Za prvé bych ráda vyzdvihla, jak také zaznělo ve zprávě, že propojení více institucí, které jsou zapojeny do zprávy eh, prostředků z evropského rozpočtu do nového ministerstva v prosinci 2011. Chorvatská vláda jednoznačně vyzdvihla význam regionálního rozvoje. Skutečnost, eh, že tento ministerstvo byl zároveň eh, ustaven náměstkem premiéra, představovala silný politický signál a známku angažovanosti této vlády v oblasti regionálního rozvoje a využívání prostředků z evropského rozpočtu. Toto ministerstvo do budoucna bude plnit plnit roli jednotného řídícího orgánu strukturálních fondů a bude koordinovat všechny veřejné orgány, které jsou zapojeny do programování a zprávy evropských prostředků. To je první věc, kterou bych ráda potrhla. Za druhé, význam efektivního využívání přestupních nástrojů vzhledem eh, k rostoucí absorční kapacitě Chorvatska také pro budoucí využívání strukturálních fondů a fondů soudržnosti. To bylo obzvláště relevantně a důležité v kontextu vyjednávání víceletého finančního rámce a proto alokace dostatečných eh, rozpočtových prostředků pro Chorvatsko určitě přispěje k procesu hospodářských reform v zemi. Další velmi důležitá věc se týká regionální krajské úrovně. Chorvatské regiony eh, rozvíjely a rozvíjejí svoji absorpční kapacitu pro evropské prostředky. Eh, schopnost eh, provádět projekty našich regionů obcí byla mnohokrát vyhodnocena a potvrdilo se, že jejich kapacity jsou přiměřené. Nicméně Chorvatsko bude nadále posilovat příslušné struktury na krajské a místní úrovni, zejména ve vztahu eh, k přípravě dostatku zralých projektů, tak eh, aby se zlepšila naše absorpční kapacita do budoucna. A ráda bych se stručně dotkla také problematiky zadávání veřejných zakázek. Jak patrně víte, v lednu tohoto roku byl přijat, respektive vstoupil v platnost nový zákon o veřejných zakázkách, který zaručil zvýšenou transparentnost na tomto poli. V roce 2011 díky projektu IPA pod názvem Posílení kapacit pro nápravu nesrovnalostí v postupech zadávání veřejných zakázek. To byl tady projekt, který byl zrealizován um, za evropské podpory a v rámci tohoto projektu jsme, projektu jsme se zaměřili také na zvyšování povědomí o této problematice. Společně s Evropskou komisí bude Chorvatsko pokračovat v rozvíjení kapacit pro zadávání veřejných zakázek na národní, ale zejména také na krajské a místní úrovni. Díky těmto dalším snahám, také snahám, které podnikneme do budoucna, věříme, že budoucí zprávy o Chorvatsku budou ještě pozitivnější. Děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát za toto prohlášení a nyní dámy mají přednost, takže prosím. Děkuji, pane předsedo. Jak zmínila má kolegyně, respektive vzhledem k tomu, že Žesopla má kolegyně, mohu hovořit velmi stručně. Eh, život se odvíjí na místní úrovni a proto také nová chorvatská vláda podtrhla význam eh, místního rozvoje, jak již změnila má kolegyně. A co je nesmírně zajímavé, v nadcházejících volbách naše občané budou hodnotit působení místních samozpráv. Do jaké míry jsou úspěšné eh, v čerpání prostředků z evropských fondů. Musím přiznat, že do posud jsme nebyli velmi úspěšní co do absorpce předstupních fondů, ale domnívám se, že již začínáme vidět konkurenci mezi místními samozprávami a vypadá to velmi slibně. Děkuji za pozornost. Děkuji a v neposlední řadě na závěr ještě pan Binkovič, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych rád jenom stručně doplnil mé dvě kolegyně, také ze své funkce bývalého státního tajemníka pro evropské záležitosti. Chci zdůraznit, že Chorvatsko v 90. letech nebylo příjemcem jakéhokoliv podpůrného programu Evropské unie. To je, myslím, klíčový prvek v technické analýze absorpční kapacity v posledních deseti letech, protože první programy EU, které nám byly otevřeny, byly FARE, CARS a další, ale to vše přišlo až v tom uplynulém desetiletí. V tom období zmiňovaném jsme, myslím, dosáhli výrazného zlepšení, pokud je o řízení Eh, pomoci z EU, to znamená, ustavili jsme příslušné instituce a také, jak je to správně popsáno ve zprávě, fungovali jsme, nebo úplně jsme také metodu learning by doing, tedy učení přímo v praxi. A v tom budeme také pokračovat, až vstoupíme do EU od 1. července. A myslím si, že jak kolega, a myslím si, že kolega Deutsch z EPP velice správně Eh, ve svém eh, textu a také v návrhu usnesení eh, zmiňuje to, co ještě zbývá dosáhnout v tom zbývajícím období. Domnívám se, že tato zvláštní zpráva účetního dvora je nejenom detailní, ale je také velmi relevantní v tom smyslu, že analyzuje 16 vzorků, kterých byla provedena kontrola v, uplynulém, v uplynulých letech. Já si myslím, že se z toho uděláme dostatečný obrázek o tom, jak vypadá řízení evropských prostředků v Chorvatsku. Kromě pozitivních slov v, těch, slov v těchto zmiňovaných dokumentech chci také zmínit, že Chorvatsko vzneslo žádost na komisi o výjimku zhodnocení ex ante vzhledem k zdokonalenému řádnému finančnímu řízení a také zdokonalenému eh, kontrolnímu rámci u evropských projektů a jejich implementace. Domnívám se, že tyto aspekty také mohou pomoci Chorvatsku, tak aby, jak stojí ve zprávě, mělo připraveno ve svém portfoliu více dostatečně zralých projektů, tak aby se zlepšila naše absorpční kapacita, jakmile vstoupíme do EU a jakmile budeme moci čerpat struktura, ze strukturálních fondů a z fondů soudržnosti. A věřím, že Evropská komise a Chorvatsko využijí tohoto roku, zejména s tím Eh, novým změněným institucionálním systémem, který zmiňovala kolegyně, kde máme nové Ministerstvo pro regionální rozvoj a Evropské fondy jakožto jediný řídící orgán. A věřím, že těch 13 nebo nyní dokonce ještě méně než 13 měsíců, které eh, jsou před námi, budou klíčové pro úspěšnou implementaci navazujících kroků naše eh, snahy a doufám, že na to budeme spolupracovat s kolegou z komise. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Já bych rád potrhl, že jde o velmi vhodný postup, kdy zde máme v publiku i zástupce dočené strany, z jejichž vypovědi můžeme těžit. A já chci říct, že jsem v záhřebu měl Eh, příležitost eh, sejít se s vaším ministrem zahraničí panem Buzičem a těším se i na další výměny názorů s tím, jak budeme dále postupovat na cestě k přistoupení Chorvatska do Evropské unie. Na pořadu jednání eh, je tady v podstatě naplánováno i, že dává slovo komisi a já bych tady chtěl přivítat také pana Dirka eh, Langeho z ředitelství pro rozšíření. Eh, stojí v čele tohoto ředitelství a pokud si přejete slovo, tak vám ho tímto uděluji. Budu velice stručný, děkuji. Eh, chtěl bych říci, že všichni vítáme hodnocení účetního dvora a společně s Chorvatskem v tuto chvíli jsme v procesu provádění doporučení účetního dvora. Možná bych eh, řekl jenom některé aktualizované informace, které eh, k tomu, co tady už bylo řečeno, eh, například program na rozvoj pravidel a my už jsme to upravili podle závěrů nebo zjištění účetního dvora a pokud jde o legislativě k zadávání veřejných zakázek, už bylo řečeno, že nová legislativa je vlastně implementována od počátku tohoto roku a teď tedy tuto otázku sledujeme. Potom eh, tedy eh, ty eh, zralé projekty tak to sledujeme, to už tady bylo řečeno. My tady máme například projekt Jasper, kde se snažíme společně s EIB ty věci Eh, připravit, byl k tomu přijat akční plán, eh, v březnu tohoto roku byl schválen a potom je tady také otázka k utváření eh, kapacit relevantních regionálních a místních orgánů, to tady také bylo zmíněno, tady jsou různé aspekty IPA, jsou podporovány, takže ty věci můžou být dále rozvíjeny. Myslím, že už to tady bylo také zmíněno, že eh, finanční podpora pro boj proti eh, korupci by měla pokračovat i nadále. Já si myslím, že v tomto ohledu eh, je tady rozvíjena poměrně intenzivní aktivita. Jedna z priorit v rámci financování IPA půjde právě na tyto specifické projekty. Potom pár slov ke zrušení kontrol ex ante. Eh, ta poslední eh, by měla proběhnout eh, během, nebo během dne, tedy, nebo ke dní přistoupení a my tady na tom s kolegy z Chorvatska velmi intenzivně pracujeme a cílem je zrušit tyto věci do konce roku, takže asi půl roku před jejich skutečným přistoupením. Budeme naprosto jednoznačně spolupracovat s Chorvatskem eh, na tom, abychom dosáhli hladký vstup Chorvatska do Evropské unie a jsme připraveni na využití eh, povstupních fondů. Eh, byl tady zmíněn také na, naš, na, zmíněna naše monitorovací zpráva, která ukazuje, že Chorvatsko je na velmi dobré cestě. My budeme pokračovat, budeme mít další obsáhlou monitorovací zprávu, která bude vydána v říjnu. A tuto zprávu samozřejmě také představíme eh, členským státům. Mělo by to být určité vodítko pro eh, Chorvatsko, jak pokračovat v přípravě na přistoupení do Evropské unie. Děkuji. Děkuji eh, za toto doplnění a závěrem dostává slovo pan zpravodaj. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych eh, pouze stručně eh, zareagovat na některé z věcí, které tady zazněly. A jsem velice rád, že tady máme eh, chorvatské pozorovatele. Jsou tady, aby společně jsme řešili ty věci v duchu demokracie a to, že jsou zde, vede k tomu, že celý proces je demokratičtější. Jejich přítomnost je tedy eh, velmi chválihodná a Evropský parlament o chorvatských otázkách nebude rozhodovat bez jejich účasti a přítomnosti. Chorvatské orgány čeká tvrdá práce v příštích 13 měsících a já jsem velice potěšen tím, co jsme slyšeli od komise. Podmínky pro přistoupení byly velice striktní a bude to tak i do budoucnosti. Ovšem chorvatské orgány prokázaly, že jsou velmi eh, schopné, že dokáží naplnit tyto požadavky a já věřím tomu, že to tak bude i do budoucnosti. Neměli bychom zapomínat na to, eh, že mm, v naší Evropské unii jsou členské státy, které ačkoliv eh, se eh, dokázali účastnit nejrůznějších programů a financování, tak řádnost provádění jejich projektů ještě může, by mohla být vylepšena. V podstatě eh, zůstává trochu pozadu eh, za úrovní provádění těchto věcí v Chorvatsku. Až Chorvatsko v roce 2014 nebo 2015, až budeme hodnotit výkonnost Chorvatska, tak si myslím, že budeme eh, schopni dospět k závěru, že výsledky Chorvatska a procento absorpce finančních prostředků, stejně jako kvalita realizovaných projektů budou přinejmenším tak dobré, jako je evropský průměr. Podle toho, co vyplývá ze zprávy účetního dvora, máme všechny důvody, proč být o tom přesvědčeni. V rámci eh, tohoto eh, vystoupení bych chtěl říct, že jsem pevně přesvědčen, že eh, Evropská unie bude díky Chorvatsku silnější. Děkuji našemu zpravodaji, panu Dojčovi, za jeho závěrečná slova. S tím mohu skutečně důrazně souhlasit. Myslím si, že je velice užitečné a velmi demokratické, že zde máme pozorovatele Chorvatska. Tím jsme se dostali ke konci tohoto bodu a závěrečná lhůta pro pozměňovací návrhy je 8. 8. června 12 hodin, tak jak je to uvedeno i písemně. A já tím děkuji zástupci účetního dvora panu Fazakašovi, děkuji panu Langemu, zástupci Evropské komise a děkuji všem ostatním, které, kteří umožnili toto setkání. Děkuji sekretariátu i tlumočníkům, říká pan předseda. A dostala jsem se k závěru dnešního zasedání. Příští zasedání, eh, tam už jste termín k tomu dostali.